na Maledivách. Nejprve má slovo pan Mika, prosím. Děkuji, vám, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Maldivská vláda přijala důležitý krok k legislativě proti násilí domácímu obchodování s lidmi, tak, aby zlepšila také sociální bezpečnost, školství a zdravotnictví. Evropská unie toto velice vítá, nicméně tyto získané body eh, mohou být podkopány, pokud vláda nebude jednat, aby znovu nastala zdraví demokracie a demokratických principů, na níž je demokracie založena. Maledivy jsou křehkou a mladou demokracií. Od přijetí nové ústavy a zavedení více straného volebního systému v roce 2008 docházelo k nerovnoměrnému rozvoji. Došlo ke kontroverznímu převezetí moci v únoru 2012 a dopad těchto událostí nadále podkopává možnosti k trvalému pokroku na Maledivách. Bývalý eh, prezident Našít 22. Eh, eh, února byl zadržen eh, na základě obvinění z teroristické činnosti eh, s tím, že unesl v roce 2012 dva soudce. Eh, velvyslanec, velvyslanci vyjádřili své obavy jak eh, ohledně vedení prvního eh, slyšení eh, s našídem, tak jeho zadržení, protože on neměl žádné právní zastoupení. Na 13. března byl odsouzen, byl odsouzen k odnětí svobody a Evropská unie se ptá na to, zda tento proces byl spravedlivý a zda tento proces nepodporuje nedůvěru k soudnictví je zapotřebí respektovat demokratické principy, eh, ústavu, eh, spravedlivý proces a nezávislost eh, soudnictví. Já chci využít této příležitosti, abych zdůraznil a zopakoval, jak je důležité tyto principy zachovávat. Toto jsou zakládající principy Evropské unie a my jsme přesvědčeni, že jsou významné, že jsou zásadní proto aby se mohly realizovat legitimní a touhy lidí. E, lidé na Maledivách nejsou odlišní. Je zásadní, aby vláda jednala a ukázala, že usiluje o svobodu projevu a svobodu schromažďování, že chce zajistit, aby zajistila také, že opozice může e, bez šikany od státu vykonávat své činnosti. To je zásadní pro právní stát na Maledivách. A podobně eh, Nezávislé orgány jako Komise pro lidská práva a volební komise mají významné úlohy v udržování demokracie. Mělo by jim být umožněno, aby své ústavní eh, úlohy přijímali a vykonávali bez sankcí. svobodná média též mají zásadní eh, úlohu ve veřejné kontrole vlády. Vláda by měla usilovat o zrušení eh, omezení pro média v, v otevřeném informování je zapotřebí, aby celá situace byla eh, skutečně vyšetřena a viníci byli dovedeni před spravedlnost. Eh, vítali jsme eh, to, že lze poslat pozorovatela, pozorovatele k apelačnímu soudu. Také jsme rozhodli, že se mm, na toto místo vyšle právní expert, a to nejen s ohledem na Našidův případ, ale eh, na celkový stav soudnictví a práva. Doufáme, že to umožní, aby bylo vneseno světlo do těchto oblastí a aby byl, bylo posilování, eh, posíleno respektování práva. Na základě ústavy z roku 2008 a dalších relevantních zákonů na Maledivách. Maledivské orgány a Evropská unie takto budou mít základ pro další spolupráci, aby mohli posilovat právní stát na Maledivách. Už máme důkaz o tom, že islámští extremisté aktivně usilují o rekrutování eh, Maledivce eh, k nihilismu džihadistické věci. Evropská unie si přeje pomáhat eh, maledivským orgánům a e, řešit e, příčiny radikalizace. Tento proces ale bude záležet především na tamní vládě. A je zapotřebí časných a efektivních kroků k tomu, aby maledický systém byl co možná nejzdravější. Děkuji. Panu místopředsedovi Mimikovi a teď následují příspěvky jménem jednotlivých politických eh, skupin. Nejprve má slovo jménem PP eh, pan Štěr. Hvala predsjednice. Kada govorimo o Maldivama, eh, za većinu... Paní předsedkyně, když mluvíme o Maledivách, tak e, se nám objevují před očima obrazy pro většinu Evropanů e, jsou Maledivy rájem na zemi. Ale e, místní lidé žijí ve velice obtížných podmínkách. A životní standard se snižuje. Mohamed Našít, Našít bývalý prezident v Malediv už je 13 let ve vězení a Toto sebou přináší celou řadu otázek, které se stahují k demokracii na Maledivách. Aniž bychom se zabývali otázkou viny či neviny, Neměli bychom trvat eh, na eh, jeho právu na eh, férový soudní řízení. Evropané hráli v roce 88 klíčovou roli v demokratizačním procesu na Maledivách, když se žádalo demokratické volby, které mm, měly ukončit 30-leté období diktatury. V roce 2012 pak se první demokratický zvolený zvolený prezident našit rezignoval eh, a to za okolností, které dosud nebyly vysvětleny. Eh, úřady Eh, jsou autokratické, eh, nepokračují na cestě směřující k demokracii a zdá se, že eh, jsou blízké islamistickým tendencím. A proto Evropa musí žádat o větší demokratizaci této země a tímto vyzývám paní vysokou představitelku, aby tento cíl i nadále sledovala. Děkuji za vaše prohlášení a další je pan Howitt má minutu a půl. Děkuji. Eh, jak už řekla místo předsedkyně delegace, eh, já jsem sledovala toto usnesení. Eh, jsou to, je to země, která je známa svou krásou a tato země bojovala i proti klimatickým změnám. Nemůžeme tedy zůstat, nemůžeme mlčet, když se díváme na porušování lidských práv. Nemůžeme se toto sledovat jen zvenku a nemůžeme neobhajovat člověka, který je ve vězení bez lékařské pomoci a který není eh, schopen se eh, obhájit. Ehm, jeho kandidatura eh, na živějších mm, volbách mm, byla důležitá. Ehm, když se podíváme na to, co jsou obrovské, obrovská obvinění ehm, proti němu a Amnesty International eh, přišla s pozorováním, eh, že je zapotřebí se zabývat touto otázkou. Eh, je to útok proti médiím v této společnosti a v této zemi. A Komise pro lidská práva se musí převzít tuto roli v souladu s Radou bezpečnosti OSN a ostatní by neměli mlčet ani v Evropě a to platí i pro mou zemi jako člen Commonwealthu boj proti eh, terorismu. Tady eh, tato země byla známa a sám ministr, který otevřeně přiznal, eh, že tady existuje korupce a že se zavraždí vraždí novináři. A proto žádáme v našem usnesení, aby tato situace byla prošetřena a aby byl vynaložen tlak na změny ne, nebudeme jen tak stát a mlčky to sledovat, když je porušována demokracie. Děkuji vám. Děkuji za vaše prohlášení a nyní pan Tenok. Paní předsedající, země je spíše známá pro cestovní ruch, ale bohužel demokracie na Maledivách se zhoršuje a to velice rychle. Prosazuje se extrémní salafismus. Eh, protest protestující jsou zatýkáni, zástupci občanské společnosti umlčováni a soudní systém je manipulován k tomu, aby věznil opoziční politiky. Nedávné zatčení a odsouzení bývalého prezidenta Mohameda Našída, prvního demokraticky zvoleného prezidenta Malediv, který v posledních letech udělal tolik pro tento národ, třeba i v boji proti klimatickým změnám, je jenom příkladem selektivní justice eh, v této zemi. Tento soud zcela evidentně nesplnil eh, standardy národní i mezinárodní a vyzýváme, aby Maledivy okamžitě propustili bývalého prezidenta Našída a aby reformovali soudnictví tak, aby se obnovila důvěra v právní stát. Eh, ta, také teď hrozí, že bude zaveden trest smrti a to i u nezletilých podle práva šaria. Hrozí tady, že mnoho lidí se bude radikalizovat a připojí se třeba k ISIS. Toto usnesení vyzývá k tomu, abychom varovali turisty z EU, kteří směřují do této destinace. A já doufám, že jakožto země Commonwealthu se Maledivy brzy vrátí na cestu demokracie. Děkuji. Děkuji vám. A nyní uh, paní Šáke na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři, kolegové, pan naší první demokraticky zvolený eh, prezident byl osazen k 13 letem, eh, letům vězení nejen, že to obvinění nepovažují lidé za věrohodné, e, z další věcí je patrné, že to je politicky motivované. Je tedy zapotřebí, že tento soud musí plnit e, aspekty a kritéria spravedlivého soudu. E, pan Našit potřebuje mít přístup k právníkovi, a poradcům a všem právníkům, které potřebuje. Dochází také k porušováním lidských práv, mizí novináři, Ahmed Riulmadet, eh, tato událost ještě nebyla vyřešena. Dochází eh, k takovýmto situacím, eh, narůstá džihadismus, rekrutují se lidé k džihádu a to jsou další znepokové prvky. Mnoho evropských turistů tam jezdí na dovolenou do Malediv. A my je upozorňujeme, že tu je možné riziko, že tu je také riziko nestability na těchto ostrovech a doufáme, e, že e, dojde k tomu, že tato rizika budou zahlazena a že dojde ke svobodnému a spravedlnému soudu a budou držovat lidská práva. Děkuji. Nyní má slovo pan Kozo Permuj. Děkuji, paní předsedající. Na Maledivách je zatčený prezident, probíhají demonstrace obhájců lidských práv, ti jsou potom zatýkají a jejich práva se omezují. To všechno si zasluhuje naše odsouzení. Také ale třeba hovořit o využívání lidských práv na podporu geopolitických a obchodních zájmů, protože dvojí standardy nejsou dobré. Pokud by to bylo stejné pro všechny, měli bychom analyzovat války, když jsme se účastnili v Iráku, v Libii nebo v Sýrii, protože často lidská práva slouží jako záminka pro to, aby se Evropa zapojovala Ehm, do boje proti nějakým obchodním blokům. Tady se jedná o vládu, která podporuje čínské plány na rozdíl od předchozí vlády, která podporovala spíše Obamu. Musíme si uvědomit, že o lidských právech bychom měli hovořit bez takovýchto dvojích standardů. Uvědomme si, co dělala Evropa v Hondurasu v roce 2009. Neměl bychom lidská práva používat jako zbraň. Děkuji paní Lambert. Děkuji, předsedkyně. Mluvím eh, za svou skupinu a také jsem předsedkyně delegace pro s Jižní Afrikou, eh, která začleňuje také Maledivy, země, kterou jsme nesčetněkrát navštívili ehm, po tsunami a eh, také, když se diskutovalo o nové ústavě. Je to proces, který jsme podpořili. Takže jsme slyšeli, že je to mladá demokracie na Maledivách a eh, viděli jsme určitý eh, pokrok, který byl vítán, ale také jsme eh, viděli řadu napětí, když instituce se snažily najít svý nový, své nové místo v novém aranžmá. Uznáváme roli bývalého prezidenta Našíra, kterou hrál při těchto změnách ale Evropská unie rovněž vyjádřila své obavy, eh, když mm, prezident nařídil eh, začení eh, soudce. A toto mělo mm, další dopady. Nedávné události mm, jsou velice alarmující. Vidíme, že jsou tady nová obvinění vůli protiteroristické legislativě. Nová obvinění by měla být propojena ale s možností se obhajovat, obhájit. Zažili jsme také změny v zákoně E, například možnost zastávat veřejnou funkci e, i po obvinění a také změna e, právních postupů a možnost odvolání se. A myslím si, že mnozí z nás považují za velice obtížné věřit, že tato, tyto změny byly čistou náhodou. Evropský parlament si přeje ústavní záruky na Maledivách, chce, aby byly zachovány pro všechny občany e, a všechny, kteří tam žijí. Je to klíčové pro e, pokrok e, na tomto malém ostrovním státě, který je ohrožen klimatickými změnami. Děkuji, pan Preda. Děkuji vám, paní předsedající. Co se Malediv týče, tento prezident byl Mm, nyní eh, zadržen. A Maledivy eh, měly symbol demokracie, po létech eh, nenásilné opozice dochází k tomu, že jsou lidé odsuzováni. Naší se stal prvním voleným prezidentem v roce 2008 a tak to bylo ukončeno 30 let autokratického režimu Mamuna Abdullah. Jeho Postup k moci po pluralistických volbách byl důležitým krokem k demokratizaci země. Ale bohužel dnes vidíme, že to nebylo dost. Politická situace na Maledivách je více než znepokojivá, protože státní instituce jsou velmi politicizované a já bych do toho zahrnul i systém spravedlnosti. To odsouzení na Širona 13 let do vězení je jasným signálem toho, že justice je zneužívána politickou silou. A znovu tato politická sila je v rukou rodiny Gajun, protože současný prezident je nevlastním bratrem bývalé hlavy státu a jeho dcera je ministrní zahraničí. Takže to je tedy politická situace. Jsme tedy velmi vzdáleni demokratickému režimu, o který usilovali v roce 2008 občané, pro který hlasovali a myslím si, že je důležité vrátit se na cestu demokracie. Děkuji. Děkuji, paní Moska. V mnoha oblastech světa pozorujeme rozpad základních hodnot života v kolektivu. My jako europoslanci nemůžeme být lhostejní. Institucionální a politická krize na Maledivách podkopala základní principy právního státu a proto se naše pozornost obrací především na obnovení mírového klimatu a na politickou debatu. Aby se politi- policie stala silou, která bude chránit právo na svobodný projev, na demokratizaci a aby došlo k odpolitizování justice je důležité monitorovat situaci a vysoká představitelka Federica Mogherini by měla mít k dispozici všechny informace a všechny nástroje, aby mohla proaktivně působit bilaterálně i mezinárodně, aby zajistila dodržování základních práv a svobod a lidských práv. Děkuji. Frunzulika Prosím, pan Frunzulika, další řečník. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Je pravdou, že Maledivy už nejsou jenom rájem pro turisty. Stalo se z nich místo, kde stále větší riziko a nebezpečí představují fundamentalisté, kterým pomáhá eh, eroze demokratických principů, lidských práv a spolicizovaná justice. A ten nedávný proces je právě projevem toho, jak dysfunkční je tam eh, demokracie. Tento takzvaný soudní proces vůbec nerespektuje zásady spravedlivého soudního procesu a je v rozporu s ústavou. A my jsme vždycky eh, se zavazovali podporovat demokracii, dobrou zprávu věcí veřejných, posilovat instituce a pomoci Maledivám v tom, aby mohli se vyrovnávat s veškerými výzvami, které před nimi stojí. A proto si myslím, že je důležité, abychom nadále hráli úlohu v demokratickém přechodu této země, tím, že tady budeme odsuzovat násilí proti míru milovným protestujícím a tím, že tady budeme volat potom, aby práva bývalého prezidenta byla zcela podle mezinárodního práva respektována. Děkuji. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke konci jednotlivých přihlášených řečníků seznamu a nyní tady postup Catch the Eye. Prosím, hlaste se o slovo. A mám pro vás dobrou zprávu, mohu dám slovo všem, kteří se přihlásí. Pan Kukan, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Loni jsem byl předsedou eh, pozorovací mise EU, abychom tady pozorovali volby na Maledivách. Volby byly klidné, všechno probíhalo eh, vysoce profesionálně, nicméně na politické eh, úrovni méně než dvě dva týdny před dnem voleb byly odstraněni a nahrazeni dva členové volební, kom, volební komise ze strany ústavního soudu a to bylo celé jasně tady narušení pravidel. O rok později teď tedy bývalý prezident naší byl usvědčen z trestných činů a to také vzbuzuje obavy. Minimálně každá demokratická země musí respektovat pravidla vedení spravedlivého procesu a zásady právního státu a nezávislost soudního procesu. Ale v případě prez, bývalého prezidenta Našina tomu tak není a já tedy podpořím tuto iniciativu, že pošleme pozorovatele na, eh, k tomuto soudnímu procesu, pokud se bývalý prezident rozhodne odvolat. Děkuji. Pan Marias, prosím. Na zatržení eh, pana Rašida um, je znepokojivá a odsouzení na 13 let odnětí svobody, to je něco, co omezuje demokracii na Maledivách. Další rozhodnutí parlamentu také oklešťují demokratická práva organizace eh, občanské, spole, občanské organizace eh, a, a, mm, a tady poslední události ukazují, že je potřeba tady provést demokratické změny, reformovat eh, eh, soudní systém a opět nastolit demokracii, právní eh, stát a také dodržovat právo na združování. Evropská unie musí využít všechny prostředky, které má k dispozici, aby přispěla k obnovení eh, svobody tisku a právního státu na Maledivách. Hvala vám lepo, poštovaná. Děkuji, pan Jakobčič. Děkuji, paní předsedající. Evropská unie udělala pro Maledivy mnohé v celé řadě oblastí, v hospodářské oblasti, kulturní i politické. A když hovoříme o tom, že víme, že nová ústava z roku 2008 otevřela nebo začala psát novou stránku v historii tohoto státu, tak musíme hovořit také o tom, co pro Maledivy udělala Evropská unie. Ukázalo se, že demokracie neměla dlouhého trvání. Já tu nejsem proto, abych hovořil o tom, jestli stávající vedení strany země, tady se je spíše nakloněno Číně či islámu, ale musíme hovořit o tom, že bývalý prezident má právo na spravedlivý soudní proces, na zdravotní péči a měli bychom otevřeně říci, že tento muž má právo být chráněn. Děkuji, paní předsedkyně. Na Maledivách je znepokojivá situace, o které turistické katalogy nehovoří. Mohamed Nasheed bývalý prezident, byl odsouzen na 13 let vězení. Proces byl sledován mnoha mezinárodními pozorovateli a Amnesty International říká, že to byla fraška, byl to rozhodně politický proces protestovalo se, ale bohužel mnoho novinářů bylo zastrašováno, aby nepokračovali v těchto protestech. Země se vzdaluje demokracii, zavedli trest smrti a my jsme rozhodně proti jako Evropská unie. Dokonce i 13-leté děti bývají odsuzovány k smrti. Maledivy jsou také v první linii, pokud o klimatické změny. I na to se zapomnělo. Já myslím, že se musíme hodně zapojit, abychom nové vládě vysvětlili, že právní stát není jen nějaká volba a že nesmí zneužívat imigranty. Musíme jednat, aby se prázdninový ráj nestal peklem demokracie.

Děkuji. Tím jsme dospěli k závěru procesu eh, Catch the Eyes. A teď eh, dávám slovo panu místopředsedovi Mimiko. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za tuto rozpravu, která tak jasně vyjádřila podporu demokratickému procesu a respektování a eh, práva na Maledivách. Závěrem bych chtěl říci, že budeme pokračovat v monitorování situace na Maledivách. ESVČ a evropská delegace na Sri Lance, akreditovaná Malediva, bude v kontaktu s maledivskými orgány, politickými aktéry a občanskou společností. Očekáváme, že vláda Malediv odsouhlasí politické eh, a právní nabídky Evropské unie, evropští právní experti eh, Evropské unii a vám eh, nabídnout možnost zahájit dialog o stavu soudnictví. Evropská unie bude pokračovat v pečlivém sledování otázky islamické radikalizace, která je v tuto chvíli jednou z priorit evropské agendy. Zavázali jsme se k tomu, eh, že vám pomůžeme vybudovat eh, demokracii, která bude eh, respektovat demokratická práva. Děkuji vám za vaši angažovanost v této otázce. Děkuji a chtěla bych vás poinformovat, vážení kolegové, že Sedm návrhů usnesení bylo předloženo a o nich se bude hlasovat později. Musíme dospět k závěru této diskuze a o této věci budeme hlasovat zítra.